Uvítejte místo předsedkyni komise, paní Magarini. A na pořadu jednání máme další bod vyjádření vysoké představitelky k situaci v Demokratické republice Kongo. Paní místopředsedkyně, jestli e, už Můžete, můžete si vzít slovo. Děkuji vám. Děkuji za tu dnešní výměnu názorů. Co se týče situace v Demokratické republice Kongo, jak víte, Evropská eh, unie byla silným, důsledným partnerem eh, Demokratické republiky Kongo už 15 let. V roce 2006 jsme poskytli většinu financování na zorganizování prvních demokratických voleb v Kongu a DRC patří mezi naše priority už celá desetiletí. Eh, dvě vojenské operace a podpora reformy eh, bezpečnosti, eh, dvě mise CSDP a kradičnější oblasti spolupráce, jako jsou půdy, silnice a řízení státní zprávy. Dnes je většina z vás znepokojena spožděními a nejistotou kolem volebního procesu, to znamená místní volby v roce 2015 a e, prezidentské e, volby nejpozději v roce 2016. E, ty debaty ohledně nového volebního práva vedly k protestům, co se týče ústavních, ústavního harmonogramu a vedlo to k neštěstím. my vyzýváme všechny politické síly ke koncenzu, k usnadnění usmíření a žádáme vládu, aby eh, byla zdrženlivá, aby politický prostor byl otevřený a aby umožnili eh, klidné vyjádření eh, názoru Před prezidentskými volbami se mělo konat, se mělo konat sčítání hlasů. Hmm, průzkum to bylo nyní zrušeno. Volby se mají konat, což vítám. Vím, že někteří z vás se vyjádřili podobně. Úcta k ústavě jde eh, i mimo respektování harmonogramu eh, svoboda vyjadřování, svoboda schromažďování, právo na vyjádření vlastního názoru, to všechno patří k demokracii. Tyto důležité prvky budou součástí našeho dialogu s konžskou vládou, aby se tam snížilo napětí v politickém klimatu. Já si uvědomuji, a sdílím znepokojení Evropského parlamentu, co se týče situace doktora Denise Wege a e, nemocnice v Manci a byla jsem osobně poctěna, že jsem mohla sedět ve stejné místnosti a naslouchat jeho dramatickým slovům loni na, v listopadu při příležitosti udělování Sacharovy ceny. A při té příležitosti mi bylo ctí se s ním také setkat. Ta sůzka byla eh, velmi důležitá, hovořili jsme o spolupráci eh, v konkrétních projektech. Evropská unie eh, velice bděle sleduje situaci ohledně jeho tělesné bezpečnosti jako obhájce lidských práv. Také jsem požádala své zástupce, aby zjišťovali, co se děje nějaký spor mezi nemocnicí Manzi a končskou vládou. demokratické volby, které by měly vést k, míre, k mírovému předání uh, sil a mělo by to vést ke stabilitě v celém regionu. Stabilita závisí i na dalších faktorech neutralizace všech ozbrojených sil na východě Konga. Uh, bylo dosaženo určitého pokroku díky úsilí konžské vlády ale i přesto zůstávají důležité, eh, eh, důležité eh, výzvy. Hnutí M23 Uganda a Rwanda by měly posílit spolupráci, aby bylo docíleno tedy žádoucí demobilizace a odzbrojení. Skupina rebelů FDLR zůstává i nadále hlavním problémem a je napojena na ideologii, která vedla ke genocidě v minulosti a vedlo to k narušení vztahu. E, podpora OSN e, je nezbytnou příležitostí vyřešit e, jeden, jednu z hlavních příčin konfliktu. To hnutí FDLR dostalo mnoho času na to, aby se v míru vzdalo my jsme o tom hovořili na Radě pro zahraniční záležitosti loni v lednu a schválili jsme 28. Eh, závěry Rady. Eh, řekli jsme, že přišel čas pro vojenskou eh, operaci a vyzýváme Monoska a FDRC, aby zajistili plnou bezpečnost civilistů. Opakuji znovu naši podporu pro zapojení OSN při podpoře míru a stability. Tam patří i úsilí Manuska a všech dalších skupin a dalších okolních zemí i osobní úsilí zvláštního vyslance OSN v oblasti Velkých jezer. Vážení poslanci, také chci zdůraznit, že vím a sdílím, že eh, chcete že chcete hovořit nejenom o konfliktu, ale i také o, eh, o využívání zdrojů v oblasti velkých jezer. Eh, Evropská unie se začala všímat té situace společně s komisí. Jak víte, moje předchůdkyně vydala společné komuniké eh, o co se týče odpovědného těžení minerálu a parlament a rada v současné době eh, studují návrh nařízení, které vstoupilo v platnost v tomto směru. Chci také zmínit dlouhodobé eh, styky Evropské unie a pomoc DRC. Eh, tam patří i park de Virunga, což, eh, teda, který patří ke světovému dědictví UNESCO, eh, který eh, je ohrožen, který je ohrožen vydáváním povolenek k těžbě ropy v budoucnu. My i nadále budeme pedlivě sledovat vnitrostátní rozhodnutí, které, která by mohla ohrozit trvalou udržitelnost tohoto parku. Chci vám ještě sdělit informaci, že jsem zadala panu Perbekovi hlavnímu koordinátory pro, koordinátorovi pro eh, region Velkých jezer, aby jel do Kinshasy v nadcházejících týdnech a eh, zjistil, jaká je situace na místě a podal mi zprávu. Děkuji vám za pozornost a těším se na debatu a na vaše vstupy. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji vám, paní místo předsedkyně komise. Nyní zahájíme rozpravu s eh, politickými skupinami. Pan Štil, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Problémy v Demokratické republice Kongo jsou četné. Paní vysoká představitelko, vy jste některé z nich zmínila jako e, otázka těžby minerálu, nelegální financování ozbrojených skupin, problém systémového, e, systematického e, znásilňování žen, o kterém hovořil pan Mokoje taky, když tady byl, a selektiv, selektivní spravedlnost. E, například tedy to uzavření té nemocnice po e, kritice státních orgánů. Ovšem e, ten skutečný zdroj všech těchto problémů je v neefektivních institucích, nedemokratických institucích, nedostatku, nedostacích právního státu a vysoké rozšířenosti korupce. Ty procesy v Kinshase se objevily, protože volební zákon se měl, ty prote- se měl změnit eh, před dalšími volbami a to vyvolalo tedy protest. Bylo jasné, že volební reforma byla ve skutečnosti snahou udržet prezidenta Kabelu u moci. Proto je tak důležité stvrdit demokratizaci a, a procesy dalšího rozvoje eh, demokracie v zemi, spolupráce na dalším rozvoji, abychom vybudovali inkluzivní demokratické instituce. V tomto směru myslím, že musíme investovat další úsilí, a to jak z hlediska rozvojové politiky, tak i z hlediska celkové širší vnější politiky Evropské unie. To by mělo být jedno z těch eh, stěžení poselství i když dnes je v Kongu autoritářská vláda s panem Kabilou v čele a předtím tam byl jeho otec, tak hlavní problém je korupce. Vytvoření inkluzivnějších institucí by nám mělo pomoci tuto situaci změnit. Genže dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Prezidentské volby v Demokratické republice Kongo mají zásadní význam, a to nejenom s ohledem na stabilizaci demokracie v této demě, ale také s ohledem na rovnováhu v celém regionu, v celé oblasti Velkých jezer. Nesmíme strpět oddalování voleb. Nesmíme připustit, aby miliony občanů byly vzdáleni od demokracie. Změna vlády to je konstanta. A v mnoha zemích toto příliš dlouho chybí. Došlo k brutálnímu zavržení deseti tisíců lidí a to pouze proto, protože právem protestovali proti změně volebního práva a ústavy. Kiboko a další demonstratně také eh, mluvčí lokální opozice byli zadrženi a my požadujeme jejich propuštění. Pak v Kongo dochází k násilímu, eh, násilí páchanému na ženám, aniž by za ně byl kdo potrestán. Legitimita demokratické soutěže je jediná, jediný způsob, jak se vyhnout násilí a konfliktům a to očekáváme od současných eh, vůdčí politiků v Demokratické republice Kongo a Evropská unie toto musí požadovat eh, na základě toho, že není možné tolerovat porušování lidských práv ani v na Mezinárodním soudu v DH. V Hágu se to nesmí tolerovat ani celkově na mezinárodní poli. Požadujeme, aby byl zajištěn mír v celém Kongu a dále chci říci, že se stydím jako evropská občanka eh, za tu tragédii, ke které došlo před ostrovem Lampedusa. Dalších 29 lidí zde zemřelo. To jsou další jména, která se dostanou na seznam tisíců mužů, žen a dětí, kteří se provinili pouze tím, že hledají lepší život u nás v Evropě. Děkuji, pan Michel. Já vám chci poblahopřát, paní vysoká představitelko, za velmi jasné a přesné schrnutí situace kterého také vyplývá váš vlastní eh, závazek v Demokratické republice v Kongo. Tato situace je explozivní a znepokojivá a to má mm, dopady potenciálně pro celý subregion. Musíme mít eh, důvěryhodné prezidentské volby a to v řádném eh, období. Pan Labe Malu, Malu musí a to je skutečně požadavek mezinárodní, mezinárodního společenství, musí vypracovat program, který povede k úspěšnému konání voleb a e, předseda Senátu e, přijal odvážnou iniciativu e, odmítnout to porušení článku 8, čímž by bylo možné odložit volby o další tři roky. Je důležité, aby celý volební proces probíhal v pokojném klimatu, aniž by byly zastrašována opozice, sociál, společnost, zástupci společnosti, tisku, aniž by byla jakýmkoliv způsobem ohrožována svoboda tisku, svoboda vyjadřování, to jsou základní práva, která jsou zaručena ústavou. Takže na tom budeme trvat v případě Konga. A oznámení armády o zahájení eh, vojenských eh, operací v kontextu tedy Rwandy a eh, Monuska. Ehm, to je dobrá zpráva, pokud, eh, protože tato záležitost tě, tedy pachatelů genocidy, kteří to byla záležitost, která destabilizovala celý region již další dobu. Je také potřeba zajistit ochranu civilní populace některých regionů, zejména ženy, a dívky jsou často eh, terčem eh, naprosto nehumálních eh, zločinů. A my nemůžeme tolerovat poté, po naší volbě Sacharovovy ceny, takováto ohrožu, to ohrožování civilní populace. Právě proto vám navrhuji, abychom navrhli, podpořili možnost řízení jaksi observatoře záštitou Evropské unie a OSN, která by ověřovala dodržování lidských práv v, v Kongu. Já se omlouvám, ale musíme všichni respektovat řečnický čas. Paní Sandra Rodriguez, jednu minutu. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych ještě jednou zopakovala, že u každého konfliktu, o kterém diskutujeme zde v parlamentu, vždy existuje zcela jasné propojení a napojení na nadnárodní koncerny a západní zájmy, které se týkají nerostných surovin, které jsou v té či oné zemi. Na to je třeba vždy upozorňovat. V případě Demokratické republiky Kongo vidíme jasně strategický význam této země, co se týče velké geografické rozlohy, velkého počtu nerostných surovin, mědi, diamantů, ropy, vody a dalších zdrojů. Je to tedy enormně bohatá a enormně schudlá země. Abychom nalezli řešení tohoto konfliktu, je třeba nejdříve jasně ukázat na to, že nadnárodní koncerny musí tyto země opustit tak, aby národy, které žijí z těchto zemí, zpravovaly sami sebe a nebyly vykořišťováni zvnějšku. Při těchto konfliktech je bohužel běžné, že největší zátěž nesou ženy a děvčata a proto jim musíme věnovat obzvláštní pozornost. Děkuji. Sargentine, minuto a půl. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní předsedkyně. Rok před volbami Facebook se uzavřel, není přístupný dochází k ohrožení lidskoprávních aktivistů. Jsme tedy rok před volbami. Je důležité neustále opakovat, že nesmí dojít k odložení voleb. Tady jsou dva řádné termíny a musíme to panu Kabilovi neustále opakovat. Dobře víme, co hrozí i právě co hrozí ochráncům lidským práv, které musíme chránit. A dále bychom měli naše vlastní zákony, které se týkají konfliktních minerálů, učinit průraznějšími. Bylo zde hovořeno o několika evropských firmách a upozorní na to, že potřebujeme trvale uřežitelné trvalé utržitelnou těžbu i v konfliktních oblastech. Ale jak to zajistit v takovéto zemi? Jde, to o, jde vlastně o konflikt, o peníze a my musíme peníze vyjmout z tohoto konfliktu tak, abychom pracovali udržitelně a efektivně. Vzhledem k tomu, že jsme trochu opožděni, nebudu akceptovat modré karty. Omlouvám se. Dále pan Carver jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. TRC je klasickým příkladem západních politiků, ale je nepřijatelné využívat eh, africké národy jako pěšáky na diplomatické šachovnici. Situace tam je přímým, eh, přímým důsledkem studené války. Eh, belgický král Leopold využíval tuto bohatou zemi jako, svou osobní, jaksi, jako svůj osobní záhumenek. Síly OSN musí nyní více než kdy předtím zabránit, zabránit tomu, aby ty bojůvky pokračovaly v boji. Eh, je 121 eh, obvinění z porušování eh, lidských práv. Pan Mandivu by stále ještě měl vést vojenské operace proti FDLR. Mohl by někdo v rámci toho, v rámci toho vyšetřování stále ještě si zachovat a autoritu? Eh, za této situace. Děkuji. Paní Gabriel. Eh, Děkuji vám. Paní předsedkyně, paní vysoká představitelko, přestože mi záleží na republice Kongo, tak nejsem ráda, že to teď na programu jí, protože to rozhodnutí neobnoví klima důvěry po zbytek volebního cyklu. Je to několik klíčových prvků. Publikace kompletního koncenzuálního volebního eh, kalendáře, zejména podrobný rozpočet mise, kterou jsem vedla. Osm měsíců později jsme na stejném bodě. Vláda nemůže dál eh, tuto věc odsouvat. Pak je tu naprosto ústřední věc volebního cyklu a to je dialog mezi politickými stranami. Musíme podporovat aby v rámci eh, vole eh, pracovních eh, skupin nebo v rámci nových iniciativ probíhal dialog mezi všemi stranami, aby bylo, bylo možné předat moc. Dále, rámec Addis Abeby. Vojenské operace proti FDLR ty nemohou být rozhodné bez pokroku, pokud jde o uplatňování tohoto rámce, jehož závazky musí dodržovat všechny strany. A pan Mukwege a Sacharovova cena, kterou dostal, to musíme také připomenout. Pokud jde o, o nemocnici v Panci, tak ta musí dál fungovat, nesmí bráněno jejímu fungování. Ochrana civilistů musí zůstat prioritou nejenom pro Monusko, ale i pro armádu samotného Konga. Děkuji vám. Paní Rejna, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji paní Mogherini za eh, tuto vaše expoze. Já zcela souhlasím s tím, co řekl Louis Michel, pokud jde o svobodu tisku, a svobodu lidských práv, ale také pokud jde o volební harmonogram. Nemohu než eh, potvrdit tu eh, myšlenku podpory observatoře lidských práv, ale musíme být ucelení, máme i jiné nástroje my se teď eh, bavíme eh, v rámci výboru INTA o eh, některých těch jakých krvavých minerálech, které jen přiživují vojenské konflikty. Já myslím, že návrh komise je takovým velmi nesmělým návrhem. Chceme, aby se komise skutečně zhostila své zodpovědnosti jako pan Mukwege, kterému jsme dali Sacharovou cenu a který tu byl v našem e, středu. Takže volám po všech, aby se zhostili své zodpovědnosti a ne až v momentě, kdy jsou nějaké problémy říct, že proti nim máme bojovat, ale využít skutečně všechny prostředky, které máme, abychom bojovali proti konkrétním případům porušení těchto práv. Děkuji. Pan Bagazaur Tundu a minuta. Děkuji, eh, pane, paní předsedající. Já podporuji rozumné návrhy pana Michela a slova předřečníka. V listopadu jsme v Evropském parlamentu udělili eh, Sacharovu cenu doktoru Mokwevevu za to, že eh, riskoval eh, svůj život, za to, že pomáhal ženám a dětem, kteří utrpěli ve válce. V tomto parlamentu nás doktor Omwewe požádal, abychom neumožnili to, že dohoda s Addis Abeby zemře. Co se týče rámcové dohody pro mír a bezpečnost, eh, ta byla podepsána méně než dva roky eh, nazad a nyní před volbami se doktor Omveke eh, rozhodl, že se postaví proti beztrestnosti a my se, bychom se měli zasadit o zvláštní odčinnost zvláštního vyslance OSN a aby se volby konaly tak, jak mají. Děkuji. Paní Valencia, minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Já patřím k těm, kteří říkají, že třeba, aby se v Demokratické republice Kongo jednalo rychle. My jsme se setkali po dobu dvou hodin s panem Denisem Mukwegem, já jsem s ním hovořila, on mě prosil o to, aby náš parlament něco učinil. Je důležité poskytnout ochranu a od 16. prosince se situace nezlepšila neustále ho zastrašují, ohrožují telefonicky pomocí SMS. A bezpečnostní situace jeho nemocnice a také jeho osoby je skutečně velice závažná. A Stále ještě slyším slova Denise Mukwegeho, když jsme mu udělili Sacharovou cenu. Stále je slyším ve své hlavě a také ve svém svědomí. Nyní je na čase, aby tento parlament a Evropská unie zavedly opatření, která budou skutečně nějakým způsobem eh, jak si mít reálný dopad na situaci v Demokratické republice Kongo. Nemůžeme nechat pana Mukwegeho samotného bez ochrany jeho a jeho pacienty. Během posledních měsíců poukázal na to, že v Kongu dochází k čím dál tím většímu násilí vůči dětem pod pěti lety. A co udělala konžská vláda? Neudělala nic. K tomu VG si přál, aby bylo zahájeno mezinárodní vyšetřování k této situaci. Vyšetřování, které by mělo přímé napojení na Evropskou unii tak, aby se v Kongu zajistil mír a stabilita. A také je důležité, abychom přislíbili osobní bezpečnost panu Mukwegemu. On nás zde o to osobně poprosil a polovina parlamentu s ním souhlasila. Děkuji, paní předsedkyně, paní vysoká představitelko. Represe konžské vlády v posledních měsících s 24, eh, respektive 42 mrtvými občany jsou skutečně dramatické. Na druhou stranu je to pouze kapka v moři, protože je zde tisíce vyhnanců, miliony uprchlíků, kteří potřebují humanitární pomoc. V této zemi panuje na týdní pořádku násilí a také pronásledování vůdců opozice, potlačování občanské společnosti a to ve všech vrstvách společnosti. Evropská unie musí spolupracovat s Africkou unii a musí zapojit veškeré strany do projektu který má vést k dosažení míru a k tomu, že se budou konat svobodné volby v souladu s demokratickým volebním zákonem. Evropská unie musí postupovat odhodlaně a rozhodně, zejména co se týče konfliktních minerálů, které slouží k financování ozbrojených skupin v regionu. To je něco, na co se musí zamířit parlament Evropská unie a my vám o to žádáme, paní vysoká představitelko. Děkuji. Pan Frozolíka, jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Nedávné události v DRC jsou nepřijatelné a nárůst eh, násilí musí být odsouzen. Parlament učinil důležité rozhodnutí eh, tím, že se zabývá volebním právo. DRC musí hned nastavit datum voleb eh, prezidentský v roce 2015. Humanitární krize se každým dnem zhoršuje je ohrožena bezpečnost populace, jsou tam konflikty kvůli minerálům, sexuální násilí užívané jako zbraň a represe ze strany vládu tato země upadá krok za krokem do zmatku a chaosu. Zastrašování politických oponentů, obhájců lidských práv a potlačování občanské společnosti je potřeba učinit přítrž a já očekávám, že Evropská komise učiní nezbytné kroky, aby bylo možné tomuto učinit přítrž. Jsem znepokojen, eh, co se týče bezpečnosti eh, eh, pana Denise Mukwego, jehož nemocnice byla předmětem útoku dny poté, co jsme ji navštívili. Je potřeba učinit veškeré, veškerá opatření, abychom splnili náš hlavní úkol, zachránit jeho jeho bezpečnost. Děkuji, pane kolego, máme, eh, máme postup Catch the Eye, eh, kolega, eh, paní kolegyně. Děkuji vám, paní předsed, pane předsedo. Nedá, paní místo předsedkyně, nedávné události v Kongu jsou důvodem k obavám mezinárodního společenství vzhledem k potenciální destabilizaci. Znamená to, že ústava je porušovaná, ale musí být opět dodržována, musíme dodržet eh, datum prezidentských voleb, ale Kabelovo rozhodnutí prodloužit mandát vyvolalo reakci opozice, demonstrace, krve proletí. Všichni ti aktivisté jsou nyní mrtví a zvítězili tudíž ozbrojené skupiny které získaly kontrolu nad eh, některými zdroji této země. Základní práva musí být chráněna a nerostné suroviny Konga musí být využívána ve prospěch celé země. Musíme chránit ženy a děti na tomto území. Äh, Děkuji kolegovi Mariasovi. Nyní máme přesně tolik přihlášet o slovo jako času k dispozici a proto ti, kteří je dnes hovořili, nebudou mít takový prostor. A jako první kolega jako včič. Demokratická republika Kongo je pro Evropu velmi důležitá. A to ne kvůli tomu, že je to země, která patřila králi Leopoldovi z Belgie. My musíme dosáhnout všech cílů, které mají obyvatelé Konga právo dosáhnout. Pakliže jsme udělili prestižní cenu eh, panu Mukwegemu, musíme také v souladu s tím uplatňovat určitou politiku. Proto také vyzývám vysokou představitelku, aby vyřešila situaci v Kongu demokratickými prostředky a pomocí voleb, protože tak eh, vyplyne, koho chtějí zvolit lidé. Děkuji. Ani kolegyně Rivasi. Pane předsedo, paní místo předsedkyně, já se chci vyjádřit k těžbě nerostných surovin. Víte, že jsou eh, v těchto všech eh, mobilech, které používáme, v vzácné eh, zeminy, které mohou pováži, pocházet z Konga. Obohacuje to ozbrojené skupiny a vytváří to, generuje to peníze, kterými mohou tyto skupiny financovat své kroky. Takže máme zodpovědnost v Evropské unii, máme evropské nařízení, které se týká právě původu tungstenu, zlata a dalších nerostných surovin musíme rozšířit ještě více, uran a tak dále. A je potřeba, aby to bylo závazné, ne dobrovolné. Jak je možné, že dot frankův zákon v USA je závazný a u nás to je dobrovolné? Ještě za třetí. Není možné jenom o, o to omezit na dovozce. Ale musíme to stáhnout na celý dodavatelský řetězec, včetně těch koncových podniků. Máte nějakou eh, eh, tedy etickou eh, listinu, etickou chartu vašeho mobilu, protože to je skandální. Děkuji kolegyně Rivasi a nyní má slovo kolega Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Mohli bychom říci, že v Demokratické republice Kongo je situace nadále velice znepokující a závažná. Pomysleme pouze na to, co učinil prezident, jak se snažil oddálit volby a tady bychom mohli jmenovat celou řadu takovýchto příkladů v bývalých koloniích. Jejich vůči představitelé mají pocit, že demokracie je jejich vlastní záležitost, vůbec nechrání práva opozičních aktivistů. Prezidentka byla se snaží učinit se země svůj vlastní majetek, podobně jako e, tehdy belgický král. Co musíme učinit? Musíme poukazovat na to, že je třeba, bychom nic neuv- užívali tyto nerostné suroviny, na kterých lpí krev. Je třeba, abychom naše slova přetavili v činy, protože jinak budeme platit cenu za naše pokrytectví. Děkuji, děkuji kolegovi Kastaldovi a jako poslední řečník postupu ke HDI má slovo kolega Buanono. Grazie, signor Presidente. Děkuji, pane předsedo. Rozprava o situaci v Demokratické republice Kongo se nás velmi dotýká. Jsme znepokojeni touto situací. Ale já pomýšlím také na svou zemi, na Itálii, tam máme důchodce, kteří hrají karty a čekají na večeři. A tady máme paní vysokou představitelku, která odpovídá za bezpečnost, paní Mogherini. A já bych rád se na ně obrátil s poetickými slovy. Paní vysoká představitelko, tváří v tvář eh, událostí, které máme, které proběhly ne v Kongu, ale na Ukrajině, kam odjela paní Merkelová a setká se společně s Putinem, společně s panem prezidentem Holandem a bude hovořit o té situaci. Já chci říct, že to k ničemu nevede, že to ukazuje, že Evropa nehraje vůbec žádnou roli a zde je třeba jasně říci, Evropa neplatí, Evropa, zbuďte se, prosím, zbuďte se, Evropa nemá žádnou váhu, zbuďte se, že svého spánku šípkové růženky. Děkuji kolegovi Bionanovi. Již nemáte slovo, pane kolego. kolego no, hovořil jste jednoznačně příliš rychle a vaše poslední poznámky tedy zůstanou veřejnosti skryty, protože nemohly být přetlumočeny. Tímto končím postup Catch the Eye a uděluji slovo paní komisařce Mogherini. Grazie, presidente. Eh, vedo dalla lista de... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mám respektive dnes odpoledne jsem viděla seznam řečníků a jako další bod máme právě situaci v Ukrajině. Ale pan Buonono není na seznamu řečníků, možná se na něj nechá ještě zapsat a pak můžeme velice rádi s ním prodiskutovat téma, které mu tak leží na srdci. A nyní budu pokračovat v angličtině. Chci potrhnout jednu důležitou věc. Děkuji, že jste se k nám připojili protože toto je mocné poselství z tohoto parlamentu od eh, spojených evropských institucí a doufám, že toto poselství se dostane tam, kam má. Není to důležité jenom pro tu zemi jako takovou, ale pro celý region a pro globální eh, bezpečnost. A já nikdy neakceptuji tu myšlenku, že se musíme zaměřit pouze eh, na krizi lidská, lidských práv, která se odehrává blízko našich hranic a zanedbávat to, co se děje dál, protože i to ovlivňuje globální stabilitu a musíme to řešit. Je to naše specifická nejenom zodpovědnost, ale i zájem. Myslím, že bychom to měli všichni v tomto sále pochopit. A dovolte mi zopakovat jednu věc, kterou zmínili mnozí, mnozí z vás a kterou nám připomněl také doktor Mukwege. A to je role žen. Obětí. Vždycky jsou to ženy, dívky, stále mladší a mladší v každém konfliktu a děti. E, existuje, není to jenom náhodou, že jsou to vždycky ženy, pr- první, které, které se stávají prvními o, obětmi ozbrojených konfliktů. Já vám mohu zaručit, že my nejenom, že specificky už se tím zabýváme, ale v případě Demokratické republiky Kongo, kdy dáváme podporu obětem, ať už zdravotní nebo právní. A je třeba to vzít v potaz také při reformě soudního systému, protože musíme zohlednit i tuto stránku útoku na ženy a budeme pracovat stále více také právě abychom se zabývali všude ve světě eh, ochranou těch prvních obětí, což jsou ženy a dívky. Ještě jednou chci vypíchnout potřebu, abychom eh, byli konzistentní. Když jste udělali Sacharovou cenu před několika měsíci pouhými doktoru Mukwegemu, tak to znamená, že my nemůžeme podporovat jenom tu osobu, ale hlavně eh, její odkaz, její práci. Musíme zaručit ochranu jak eh, té osobě, tak jeho práci, kolektivní práci, protože to je určité znamení naděje do, pro budoucnost celé země. K návrhu Louis Michela mi dovolte říci následující. Já sympatizuji s tím, co jste řekl, a jakmile se vrátím do Bruselu, prostuduji to s eh, Stavrosem Lambrinidisem, naším zástupcem pro představitelem pro lidská práva a zamyslíme se nad tím, jak to podpořit. Prvně, plně také pod, podporuji eh, tu snahu eh, přetrhnout tu vazbu mezi ozbrojenými konflikty a těžbou minerálu. Bylo tu sdělení komise na toto téma. Každopádně eh, vás mohu ujistit o svém osobním Ehm, odhodlání, které nevím, jestli to bude stačit, ale rozhodně mám odhodlání toto prosazovat. Na závěr bych ráda použila italštinu. Cecilia Geng. právem připomněla, že včera se do středozemního moře opět navrátila smrt, ale ne pouze včera. Já bych ráda využila této příležitosti, protože jste to téma dnes nadnesla, abych řekla, že kolegium komisařů jsem právě sdělila, že hodlám eh, uspořádat mimořádné zasedání komisařů eh, odpovědných, eh, ministr odpovědných za zahraniční záležitosti společně s komisařem Avramopoulosem, kde budeme hovořit o přistěhovalství politice. Je třeba, abychom eh, mobilizovali nástrojně eh, interní opatření a externí opatření, která se budou také týkat transitních zemí. Já tedy chci, aby se tímto zabývala také Rada pro zahraniční záležitosti. Nemůžeme si dále dovolit tuto tragédii, musíme ji předcházet a pokud budeme mít politickou víli, vůli, promiň, tak si myslím, že máme odpovídající nástroje, které můžeme využít a budou účinné. Děkuji, paní komisař.